Pokud nemáte žádné námitky, je možno takto schválit pořad jednání bez změn. A bod čtyři, to je sdělení předsedy. A musím oznámit, že budeme pořádat v pondělí 27. ve Štrasburku mimořádné zasedání a budeme hlasovat o naléhavém stanovisku a také proběhne Výměna názorů s Ariasem Kanětem o implementaci pracovního programu Komise na rok 2015 a také o prioritách pro rok 2016 v oblasti klimatických změn. Musím také říci, že pravděpodobně budeme mít určité problémy na sekretariátu Envy 2. až 12. dubna kvůli tomu, že je třeba provést určité práce na odstranění azbestu v jejich budově. Sekretariát výboru se musí od 2. do 12. dubna vystěhovat ze svých prostor a bude mít velmi obtížné pracovní podmínky. A pravděpodobně se to protáhne, pokud nebudou práce završeny, jak se očekává. Můžeme tedy očekávat eh, určitá spoždění v práci sekretariátu Možná budete mít problém i se vůbec dovolat na sekretariat. Pokud jde o tlumočení, máme 21 jazyků dopoledne a 22 odpoledne. Tam tedy nebude. Nebude estonština a dopoledne nebude estonština a malčtina. Jako obvykle na aplikaci e-meeting máte k dispozici všechny elektronické materiály a naše zasedání je přenášeno přes webstream. Bod 5. Schválení zápisu z našeho zasedání 17. prosince roku 2014. Pokud nejsou žádné námitky, které budou předloženy do konce zasedání, tak bude tento zápis považován za schválený. A teď začneme už opravdu pracovat. Máme zde prezentaci stavu a výhledu, pokud jde o evropské prostředí, životní prostředí pro rok 2015 ze strany Evropské agentury pro životní prostředí. Je tady s námi ředitel agentury, pan Bruix, a já mu okamžitě předávám slovo. On přednese svou prezentaci a potom zahájíme diskusy s členy výboru. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost představit naši pětiletou zprávu o stavu životního prostředí výboru Envy. Na úvod bych chtěl říct, že v týdnu, kdy jsme eh, zveřejnili tuto zprávu před třemi týdny, už jsme uspořádali akci, kterou také sponzorovali někteří členové vašeho výboru. Pan Faria, pan Javor a paní Dali eh, byla tam velice hojná účast, přišli i někteří z vás a e, jsem velice hrdý na to, že v tom sále, že v sále máme teď Michaela Skulose a Kristiana Heje, což jsou dva zástupci Evropského parlamentu v naší správní radě a kteří hrají velice konstruktivní a důležitou roli a sehráli ji také právě. Každých pět let Evropská agentura pro životní prostředí schrnuje své dosavadní poznatky z oblasti životního prostředí a děláme vlastně tři věci. Podáváme zprávu o stavu evropského životního prostředí, tu svazujeme s politickou agendou a hledáme oblasti, kde je potřeba učinit pokrok a kde eh, existují mezery. A zároveň eh, také vyhlížíme do budoucnosti eh, na to, co můžeme očekávat. Tentokrát vzhledem k tomu, že eh, politicky je kladen důraz na vymanění se z ekonomické krize, jsme, eh, klad, jsme věnovali zvláštní pozornost inovacím a investicím, eh, které je možné vynakládat na posílení environmentální agendy, na posílení zelené a modré ekonomiky. Ta zpráva se skládá ze syntézy, která je nyní překládána do 23 jazyků a brzy budou následovat i další jazyky. Ta témata formulujeme prostřednictvím globálních megatrendů, protože je jasné, že e, naši evropskou agendu je třeba chápat e, v globálních souvislostech. Zpráva se skládá z 25 stránkových schrnutí o důležitých tématech od kvality vody eh, po námořní problémy až po eh, zmírňování dopadu klimatických změn a další. To všechno najdete samozřejmě online. U devíti zásadních témat srovnáváme 39 zpráv, které zpráva pokrývá. Je tam 28 zemí e, Evropské unie, plus 6 balkánských zemí, plus země EFTA a všechny tyto země jsme požádali o další čtyřstránková shrnutí. Máme kromě toho ještě tři regionální shrnutí, e, která se odvolávají na, no, na které se odvolává sedmý environmentální akční plán, což je Černé moře, Středozemní moře a Arktida. Při e, psaní naší zprávy jsme se snažili zohledňovat tři časová hlediska. První z nich je komunitární aky a každodenní podávání zpráv o kvalitě vody, o vzduší, o biodiverzitě a e, to všechno v té zprávě shrnujeme. Zároveň ale e, vidíme roky 2020 a 2030 jako důležité časové mezníky v evropské politice, které nejsou důležité jen pro klima, ale také pro biodiverzitu, e, zdrojovou úspornost a e, nakládání s odpadem. E, jak dobře víte, Evropa eh, má také agendu do roku 2050. V sedmém eh, environmentálním akčním programu eh, se hovoří o kruhovém hospodářství, které souvisí se silnou ochranou biodiverzity, aby byla odolná společnost a také se tam hovoří o nízkouhlíkovém růstu a nízkouhlíkové ekonomice. To jsou témata, kterých se v naší zprávě dotýkáme. Ta zpráva se skládá ze tří částí. Nejprve uvedení do kontextu. Nastínujeme globální kontext evropské environmentální politiky, hodnotíme evropské trendy a e, předkládáme vyhlídku do budoucna, do nejbližších 20 let. Čtyři hlavní závěry naší práce jsou následující. Za prvé, Environmentální a klimatické politiky, pokud jsou ambiciózní, dobře nastavené a dobře implementované, a všechny tyto tři aspekty jsou důležité, tak přinášejí značné přínosy evropské společnosti. Na jednu stranu budeme mít lepší životní prostředí, což je vlastně cílem environmentální politiky, samozřejmě, ale také posílíme naši ekonomiku k tomu ještě řeknu více později. A také tím přispějeme k dobrým životním podmínkám a dobrému zdraví obyvatelstva což je problematika, kterou chápeme stále e, více e, z hlediska, e, už, z hlediska nevyužitých nákladů na zdravotnictví. Bez ohledu na dosavadní pokroky zůstávají před námi velké výzvy a ty výzvy spočívají v samotném systému produkce a spotřeby v společnosti. Jde zejména o systémy e, energetiky, dopravy a mobility, zemědělství a potravin a e, životní prostředí a města. To jsou ty čtyři hlavní e, okruhy, kde je potřeba změnit systém v souladu s cíly do roku 2050. Abychom to mohli udělat, musíme si uvědomit, že e, současný politický přístup nás dostane daleko, ale nebude stačit takže poměrně silně apelujeme e, na vytvoření nějaké přechodné perspektivy, e, pokud je například o dekarbonizaci energetiky a změnu lineární ekonomiky na kruhovou ekonomiku, kruhové hospodářství. Nemyslíme si ale, že Evropa by se měla této agendy obávat, protože skýtá velké příležitosti eh, v oblasti inovací a v oblasti vědy. To naopak nám tato politika může posloužit. A poslouží nám dobře, což eh, dokládá následující graf. Já nebudu zabíhat do detailů, protože e, tady ta obrazovka je velmi zdrojově úsporná, takže na ten graf nejspíš pořádně nevidíte. E, když se podíváte na ty dvě spodní křivky, tak to jsou e, trendy od roku 2000. E, je tady to, e, celkový HDP Evropské unie a celková zaměstnanost. Ty dvě horní křivky se týkají přidané hodnoty ekoprůmyslu a zaměstnanosti v ekoprůmyslu. Od krize v roce 2008 environmentální sektor posílil z 2,8 na 4,1 milionů pracovních míst přibylo patentů a konkurenceschopnost sektoru velice vzrostla. Takže nejde o sektor, který by přežil krizi. Je to spíše sektor, který těžil z krize navzdory celkové recesi v Evropě. Klíčové závěry zprávy se soustředují na tři prioritní cíle sedmého environmentálního akčního plánu, což je ochrana přírodního kapitálu, zcela v souladu s myšlenkou zelené ekonomiky a takzvaných přírodních řešení, nature-based solutions. Chcete-li eh, silná přírodní řešení, je zapotřebí, aby příroda byla silná. Takže proto ten první cíl. Za druhé, zdrojová úspornost, nízkouhlíková ekonomika a za třetí, eh, pojištění proti environmentálním rizikům vůči zdraví. Jsou tady dva hlavní vzorce. Jsme velice dobří, pokud jde o zisk, pokud jde o posilování zdrojové úspornosti a snižování znečištění, což se ale příliš neprojevuje na silnější kvalitě ekosystému. Takže ta, ty systémové charakteristiky stále ještě zaostávají. Díváme se však pozitivně na současné trendy a já hned vysvětlím proč. Když si vezmeme přírodní kapitál, tak já nepůjdu příliš do detailu, ale tady vidíte několik políček, která jsou zelená a to jsou oblasti, kde jsme byli velice úspěšní v boji proti znečištění, v odstraňování chemikálií z vody a ovzduší. Máme tedy lepší kvalitu vody a ovzduší. Tam, kde jsou ta červená políčka, to je biodiverzita eh, vodních eh, ekosystémů, no, mořských ekosystémů a také v oblasti klimatické změny a jejich dopadů na ekosystémy ekosystémy. Tady tedy vidíte přehled toho, kde jsme dobří, pokud jde o efektivitu snižování znečišťování, ale jinde máme problémy e, spíše systémové povahy. Toto, v tom druhém sloupku máme červené a zelené e, čtve, obdelníčky, což je výhled do příštích 20 let. Eh, máme tu klimatickou změnu, která stěžuje i ty ostatní problematiky a za druhé tu máme ztrátu přírodního kapitálu, neboli eh, kvalitu ekosystémů a eh, služeb, které z toho získáváme. Hlavním důvodem, proč je tady ta situace složitější, je, že systémové tlaky nebudou nutně klesat a za druhé, že budou čím dál globálnější. Druhým prioritním cílem je zdrojová úspornost a nízkouhlíková ekonomika a v souladu s naším hlavním závěrem, že jsme poměrně dobří, pokud jde o účinnost, vidíte, že tady je více zelené a žluté barvy. V budoucnu už tady vidíme ale červenou, což souvisí zejména s klimatickými změnami a globální degradací přírodního kapitálu, kterou zažíváme i v Evropě. Velkým úspěchem tady je to, že využíváme méně energie v Evropě než dříve, takže máme vyšší energetickou účinnost v závislosti na ekonomickém výstupu. Využíváme méně zdrojů a naše ekonomika se rozrostla o 45 od roku 1990, zatímco emice se snížily o 25 Globální výhled, pokud jde o ztrátu biodiverzity a přírodního kapitálu a poškozování životního prostředí a klimatickou změnu už je však méně pozitivní. Pokud jde o zabezpečování před environmentálními riziky vůči zdraví, tak tady máme zelenou v oblasti znečištění vody, ale pokud jde o městské systémy a tlaky například dopravy, ale také klimatické změny a nových chemických nebezpečí, tak tady máme žlutou a červenou. A zase ten 20-letý výhled je způsoben většinou dopadem klimatických změn, který očekáváme. Ten celkový přehled tedy vypadá takto, my tomu říkáme klavír, takové piano stavu životního prostředí. Když se podíváte na tu horní část, tak tam vidíte docela dost zelené a žluté. A jak jistě vidíte, tak to jsou ty oblasti, kde se nám povedlo zvýšit účinnost. Zatímco červená značí oblasti, kde máme systémové problémy související s degradací přírodního kapitálu. Prognoza do příštích 20 let je méně pozitivní, ale jsou tady dvě dobré zprávy. Jednou z nich je, že budoucnost nemusí být pokračováním minulosti. Toto je tedy na základě statu quo v podstatě. A druhá dobrá zpráva je, že já předkládám tyto závěry politikům a politikové můžou zasáhnout. To je ve vašem popisu práce, takže vy můžete zbarvit budoucnost spíše zeleno-žlutě než červeno-žlutě. A já Říkám to tež, když hovořím s velkými soukromými průmyslníky, protože i oni tvoří politiky toho, co vyrábějí a jak to vyrábějí. Takže i oni můžou nabarvit budoucnost jinými barvami. Měnící se globální kontext hraje čím dál důležitější roli. Konkurence o zdroje je jeden problém. Je jasné, že pokud Evropa chce být ekonomicky konkurenceschopná, tak, to nemů- tak nemůže hojně a levně využívat přírodní zdroje, protože jich tolik nemáme. Když se podíváte na seznam kritických zdrojů, který vypracovaly evropské instituce, tak velice málo z nich se vyskytuje v Evropě. Většinou se vyskytují v Číně, Brazílii, Kongu, Turecku a na dalších místech. Takže máme pádné důvody ke zdrojové úspornosti a ke kruhovému hospodářství. Dále jsou to také tlaky zvenčí na Evropu, které se v poslední době zvýraznily e, v oblasti kvality vody, kvality půdy a tak dále omezení naší planety, což je titul sedmé části sedmého environmentální akčního plánu, to je myšlenka, které rozumíme čím dál lépe. Je samozřejmě zapotřebí vyjednávat mezinárodně a spojit se s hlavními partnery na zmírňování těchto problémů a e, je zapotřebí, aby naše politika byla založena e, na e, dobrých a dobře definovaných informacích. Uvědomujeme si, že ta systémová úroveň je velice složitá a obsahuje mnoho nejasností a mnoho souvislostí mezi životním prostředím a ekonomikou. Eh, z časových důvodů teď přeskočím až k tomuto slajdu, který možná někteří z vás už viděli. Když hovoříme o budoucnosti politiky a o rozdílu mezi zaměřením na e, inkrementních e, zisků v oblasti účinnosti e, a na druhé straně o technologické inovaci, tak tento slide to ilustruje poměrně dobře. Jsme velmi úspěšní, v, pokud jde o účinnost spalovacích motorů. Evropští výrobci automobilů jsou nejlepší na světě v tomto ohledu. Pokud ale chceme dekarbonizovat sektor dopravy a mobility, budeme potřebovat nějaký technologický skok. A samozřejmě jednou z možností jsou elektromobily. To je skutečný technologický posun, zejména vzhledem k tomu, že elektřina pro tyto motory by pocházela z obnovitelných zdrojů. Ale i v tom případě, pokud bychom všichni jezdili těmito auty stejným způsobem a, jako dnes a ve stejných časech a po jednom, a pokud bychom všichni jezdili po Rue de la Loi s Schumann, z Schumana směrem dál, tak bychom nezměnili systémovou povahu dopravních zácp a ani bychom nezměnili efektivní využívání zdrojů, protože i elektromobily potřebují zdroje. Takže je tu zapotřebí systémového posunu, který by se týkal poptávky po mobilitě a který by se týkal e, územního plánování, e, rovnováhy pracovního a e, rodinného života, aktivit našich dětí a tak dále. To k tomu je zapotřebí porozumět samotnému systému mobility. Auta samozřejmě hrají důležitou roli a my chceme auta s nulovou emisí ale je zapotřebí nejprve pochopit systém, místo abychom zkrátka vyměnili motor a jak si implantovali ho do starého systému. Pan předseda ukazuje na hodinky, což předpokládám, že má určitý význam. Takže já teď přejdu k výhlídkám do budoucna. Když budeme dnes investovat do těchto dlouhodobých cílů, musíme si uvědomit, že e, potřeba investovat je obrovská a že dnešní rozhodnutí budou mít ještě dlouho důsledky. Když budeme investovat do energetiky nebo do dopravy a mobility, e, tak e, takový systém, který teď vytvoříme, bude ještě fungovat v roce 2050. Takže podle toho, jak se rozhodnete dnes, tak budou, nebo tak vlastně ovlivníte, zda splníme cíle do roku 2050 nebo ne. Je zapotřebí zapotřebí si uvědomit, že už teď investujeme obrovské množství zdrojů do dnešní ekonomiky. Takže to zaměření těchto zdrojů, ať už pocházejí z Horizontu 2020 anebo z Fondu pro strategické investice, je poměrně zásadní. Na základě naší zprávy si myslíme, že investice do zelené ekonomiky by měly jít určitým směrem, a to je dekarbonizace společnosti, e, e, kruhové hospodářství a související pracovní místa. O tom víme, že to je e, rozhodnutí, které je správné. Dále služby ekosystému a planetární omezení. To je zásadní, pokud chceme řešení založená na přírodě. Nemůžeme očekávat silná řešení, pokud je slabá příroda. Dále no, tu máme samozřejmě zdraví a dobré životní podmínky lidí, obyvatel. Tady je důležité si uvědomit, že e, nevynaložené náklady na zdravotní péči jsou e, značné nebo byly by značné v tomto případě. Dále posunutí daňové zátěže a odstavení škodlivých eh, environmentálních dotací mohou podporovat investice a víme, že reforma environmentálních daní je využívána poměrně málo a ubývá jich eh, s výjimkou několika zemí, jako je například Portugalsko. Víme také, že e, dotace škodlivé pro životní prostředí e, jsou čím dál lépe monitorovány a v naší agentuře e, také tuto debatu sledujeme. A teď poslední slide. Domníváme se, že vize do roku 2050 na základě našich eh, zjištěných trendů je eh, možná, ale musíme mít poměrně jasnou orientaci, pokud jde o dnešní činy a dnešní investice. Proto si myslím, že fond EFSI a celá řada dalších investičních nástrojů je zásadní, pokud chceme e, brát sedmý environmentální akční plán vážně a pokud chceme splnit cíle do roku 2050. Pokud jde o systémové změny, tak ty musí být navázány na e, ucházející příležitosti k zaměstnání, e, ale přitom respektovat e, omezení životního prostředí. Je poměrně jasné, že agenda životního prostředí není odříznutá od ostatních. Jde tady o výrobu a spotřebu, což je ústřední bod společnosti, který neleží někde na periferii, ale v samotném středu, což se týká i zaměstnanosti. Myslíme si, že naše zpráva dokládá to, že Evropa má za sebou 40 let budování nejpřísnějších eh, nejsilnějších environmentálních politik na světě, což eh, poměrně dobře splnilo účel a přineslo to přínosy evropským občanům. Ale když teď eh, chceme zahájit nové stádium eh, politiky životního prostředí, která by se zabývala nízkou hlíkovou kruhovou ekonomikou a odolností ekosystému, pak se nám povede vytvořit více lepších příležitostí pro Evropu. Je to pro nás příležitost protože otázk, máme tu otázku racionality a tím už budu končit, pane předsedo. Ta je důležitá, protože když e, prezentujeme takové, takováto data, tak lidé se ptají, je rozumné usilovat o 80 až 95 snížení skleníkových emisí? Je rozumné nutit společnosti, aby mysleli kruhově a nikoli lineárně? My si myslíme, že to je jediná rozumná volba. Protože pokud nezměníme naše zaměření, tak eh, je docela eh, pravděpodobné, že skončíme tam, kde chceme skončit. Současné systémy výroby a spotřeby jsou v dlouhodobém horizontu neudržitelné a proto je iracionální, nerozumné pustit se touto cestou. Racionální je změnit směr, kterým se ubíráme. A myslím si, že tato zpráva ilustruje poměrně dobře, eh, proč zaměření sedmého environmentálního akčního plánu a kruhového hospodářství jsou solidní způsob, jakým způsobem může Evropa eh, vyrůst z krize nejen silnější, ale také připravenější na výzvy 21. století. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za tuto prezentaci a nyní okamžitě pan Faria má slovo, který je kontaktní osobou pro agenturu. Děkuji. Grazie, presidente. Um... Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, přivítal pana ředitele a další hosty. Za druhé bych rád Evropské agentuře pro životní prostředí a především výkonnému řediteli poděkoval za skvělou práci. Zpráva, která nám byla předložena, svědčí o pozitivním vývoji životního prostředí v Evropě. Ale jsou zde cíle, které zatím ještě nejsou splněny, protože by si zasloužili ještě další úsilí. A v tomto kontextu také třeba kvalita ovzduší nebo odpady, důležité balíčky v komise byly pozastaveny, protože vyžadují přeformulování, přepracování. Takže v těchto balíčcích, kde podle vás potřebujeme hlavní přepracování, aby byly efektivnější? Děkujeme. A nyní Ivo Belet, prosím, na slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád položil otázku v nizozemštině. Takže my Samozřejmě ETS systém je pro nás důležitý nařízení v této oblasti klimatické záležitosti. A rád bych eh, se zeptal, zároveň hovoříme o té rezervě, která se týká tržní stability, Energeticky náročná odvětví, to je moje otázka, protože zde budeme čelit různým obavám ze strany těchto odvětví. Často jsou to odůvodněné obavy, takzvaný carbon leakage, únik uhlíku a tak dále. To je pouze příklad. Jaká je vaše reakce? Jak jim způsobem odpovídáte tak, na takové dotazy těchto odvětví? Především pokud jde o přímé náklady energetické náklady, CO2 náklady, které jsou s tím propojeny, to znamená to všechno, co musí Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na náklady ve Spojených státech, což je pouze zlomek nákladů energetických pro tyto společnosti v Evropské unii. Čili jakým způsobem reagujete, jakým způsobem odpovídáte těmto společnostem energeticky náročným. Děkujeme. Matias krátce má slovo. Děkuji. Děkuji za ta působivá čísla. My o tom diskutujeme poměrně hodně. Dnes odpoledne to budeme mít pana Katajnena, budeme s ním diskutovat o potenciál tvorby pracovních míst. Ta čísla u nových pracovních míst jsou jednoznačná. Vznikají v sektorech, kde se používají udržitelné technologie, obnovitelné zdroje energie a to je strategie, kterou chceme eh, používat. Podle mého názoru bychom měli měli eh, se více věnovat kruhovému hospodářství. Když srovnáte ta čísla, eh, možná by bylo dobré tedy ta čísla eh, uvést i v diskuzích o TTIPu v parlamentu protože neustále se hovoří o tom, jaký potenciál to všechno má. My jsme nedávno byli s delegací v USA a já musím říci, že naši protějškové byli spíše zdrženliví, pokud šlo o téma typu, a já můžu říct, že sám za sebe osobně pov si myslím, že e, téma typu bude důležité i v příštích letech 2016, 17, 18. Musíme se na ně soustředit. Když to porovnáme, potenciál pracovních míst u, e, konce, u důsledného používání kruhové ekonomiky. Co k tomu říkne Evropská agentura pro životní prostředí? od, kam vede cesta tímto směrem. Otázka Iva Beleta byla velice dobrá na téma e, úniku uhlíku. E, to se ale často směšuje, abych tak říkal, protože carbon leakage, únik uhlíku, to nejsou nepřímé náklady, e, které jsou uvalené na podniky. Jakou byste nám dal radu? Jakým způsobem máme upravit pravidla hospodářské soutěže, pokud jde o nepřímé náklady? Protože eh, průběžně narážíme na to, eh, jak, jak tato problematika probíhá. Pokud jde o téma elektromobilů, tak eh, já si myslím, že takováto auta jsou dobrá, ale pokud pojedou na elektřinu z uhelných elektráren, eh, tak bude lepší vzít si normální úsporný motor, eh, který nakonec bude produkovat méně emisí než elektromobily na elektřinu z uhelných elektráren. Takže i u mobility musíme dávat pozor na to, abychom výfukové emise nepřesunuli do průmyslového sektoru, do energetického sektoru, protože v takovém případě by nedávala elektromobilita elektromobilita smysl. Elektromobilita je fascinující věc, což v kombinaci s infrastrukturou eh, by, bylo obrovský pokrok. A z evropského pohledu se to, myslím, zanedbává. Téma eh, infrastruktury, eh, inteligentní silniční dopravy, nejen infrastruktury, ale inteligentního systému silniční dopravy, který by zabraňoval zácpám a tak dále, to jsou témata, o kterých stojí za to uvažovat. My ale v když, takže už jsem dohovořil, ale když už máme jedno omezení času v našem výboru, tak se snažíme ho vždycky využít. Děkujeme. <clears throat> Další kolega Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane řediteli za EKR skupinu vás rovněž mezi námi vítám a pohovořím svou mateřštinou, to myslím, že nám bude vyhovat Má Minulý týden Eurostat zveřejnil čísla. Jistě víte, pokud jde o řízení odpadů, zpracování odpadů v roce 2013 hospodaření s odpady a vidíme v této oblasti opět obrovské rozdíly mezi členskými státy. Ta situace není stejná všude a proto se ptám na váš názor ohledně zlepšení implementace legislativy, která se týká nakládání s odpady, hierarchie v této oblasti, jakým způsobem bychom ještě mohli pokročit v této problematice. Evropská komise by ráda přišla s ambicioznějším plánem v rámci tohoto balíčku. Já jsem stínovým zpravodajem pro tento balíček a jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme evropské cíle. Chceme-li skutečně propagovat tuto oblast, potřebujeme jasný signál ze strany komise a všichni mý kolegové, já osobně máme opravdu obavy a to jsem ještě mírně. Nezapomínejme na problémy v oblasti surovin, nestabilní situace Evropské unie v tomto ohledu. Nesmíme zapomínat ani na to, že naše stroje prostě nimi nemůžeme plítvat. Proto se ptám, pane řediteli, pokud jde o evropské cíle v rámci kruhové ekonomiky, jaké jsou vaše konkrétní návrhy? Pan Kebrandy, prosím má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval panu řediteli za velice jasnou prezentaci ohledně stavu životního prostředí pro rok 2015. Já si myslím, že v tomto politickém prostředí je velice dobré mít právě někoho, kdo svou prezentaci založil na faktech, na datech. A to je síla vaší prezentace. Nejde o politickou vizi toho, kam se chceme dostat, jde o kompilaci faktů, údajů. A na základě těchto údajů popisujete, kam bychom se měli snažit dostat v brzké, blízké budoucnosti. A já si myslím, že tam vize, ty závěry jsou docela tmavé, cituji, analýza navrhuje to, že ani jako environmentální politika sama o sobě, ani nějaké efektivní nebo eh, výhody z oblasti eh, energetické efektivity by nám mohly eh, pomoci dosáhnout cílu pro rok 2050. Co to znamená? Znamená to, že v podstatě jsme příliš vzdálení cílům, jež bychom chtěli dosáhnout do budoucna, bez ohledu na to, co všechno proto děláme. Eh, politické hlavní směry pana předsedy Junckera navíc nezmiňují vůbec prvky, které jsou zahrnuty ve vaší zprávě a proto se vidím obrovský rozdíl mezi evropskými politikami na jedné straně fakty, které jste nám prezentoval v této zprávě na straně druhé. Proto moje otázka není na vás, pane ředitele, spíše na našeho pana předsedu. Neměli bychom zorganizovat takovou rozpravu ne s panem Belem, ale s panem předsedou Junkerem ohledně této zprávy stavu životního prostředí, protože zde se hovoří o fundamentálních, zásadních změnách a o tom bychom měli skutečně vést řádnou plenární rozpravu s předsedou Evropské komise. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme i za dotaz. Pan Omarý má dotaz. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rovněž bych rád poděkoval za kvalitu vaší prezentace, pane řediteli. Rád bych vám řekl následující věc. Já souhlasím s vaším názorem. Ano, pokud se občas, ano, vidíme, ta realita vede k určité pesimistické náladě, ovšem my máme určitou vůli reagovat a proto bychom mohli být optimističtí na druhé straně. I přesto Mám následující dotaz. Obávám se, že eh, veřejné politiky, které mm, využíváme, nebudou schopny dlouhodobě skutečně reagovat na všechny kulturální záležitosti. A proto se ptám, zda i všechny tyto oblasti jsme zahrnuli i do, i to, to kulturální prvky, například do environmentální problematiky, abych to řekl konkrétněji. Například eh, to všechno, co vedlo k této zprávě, k této ta, k té důležitosti, kterou vedeme, nebo kterou udělujeme nám všem. Jaký, jakým způsobem to má dopad na vůbec zvažování politik, které se týkají um, naší populace? A druhá záležitost, vy zde hovoříte o roce 2050. Ano, 9 miliard eh, lidí na naší planetě. A Evropská unie pravděpodobně ale přijde eh, asi o 85 milionů obyvatel. Čili vidíte, že v podstatě nás to nutí hledat i některá rozhodnutí mimo Evropskou unii, budeme muset reagovat na tato rozhodnutí, budeme muset sdílet určité společné závěry a tak dále. A poslední záležitost, modrá ekonomika. Myslím si, že bude hrát velikou roli. Ovšem, pouze pokud již bude skutečně zakotvena nějak i v našich úvahách, i v legislativě, protože my jsme udělali určité obrovské, obrovské chyby v této oblasti a právě proto si myslím, že bychom se měli zorganizovat již nyní, tak abychom například v oblasti oceánu neudělali uh, podobné nebo nepřispěly k podobným škodám, kterých jsme se dopustili v minulosti. Děkujeme. Paní Šere Perik má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Včera proběhla taková velice zajímavá prezentace, setkání. A já bych se ráda zabývala problematikou, která včera nezazněla. Včera nám bylo řečeno, že Natura 2000 bude mít k dispozici za ty 200 milionů eur. Všem já se ptám, kde tyto finanční prostředky odkud přijdou. Já jsem 12 let působila v našem místním parlamentu v Nizozemí. Eh, měli jsme vlastní legislativu, která pokrývala i problematikou Natury 2000. My skutečně si myslím, že máme hodně výsledků této oblasti za sebou, že například v mé provincii jsme nevěnovali dostatečnou pozornost přímo lidem na místě. Samozřejmě, že bude muset pravděpodobně eh, nějakým způsobem přijít s různými živočišnými druhy, novými druhy, věnovat se problematice zemědělců. Ovšem, bohužel zemědělci musí neustále žádat o nějaké licence, o environmentální licence, musí za to zaplatit tisíce eur, nemají žádnou podporu, nemají, nezíska, ne, nedostali žádné odpovědi na své problémy. Sociální, ekonomické dopady by rovněž měly být zohledněny. Toto vždycky Evropa v našich směrnicích prosazovala. Ano, samozřejmě, čísla jsou důležitá, všem nesmíme zapomínat na lidi. Více již vlastně asi 800 let naši zemědělci pracují na, na polích a najednou prostě se jich chceme zbavit, protože prostě je tam nějaký typ eh, eh, půdy, kterou chceme chránit jiným způsobem. Já to nemohu vysvětlit v mém okrsku. Samozřejmě pan Timmermans o tom rovněž hovořil. Jistě, příroda je důležitá, ovšem lidé rovněž a proto prosím o odpověď. Děkujeme. Paní Gutár má slovo. Tak Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já eh, položím eh, otázku švédsky. Děkuji panu Bruningsovi za tu skvělou prezentaci. Musím říci, že byla opravdu velmi informativní a je tam hodně údajů, které jsou hodnotné pro naši budoucí práci. Je zapotřebí ještě některé otázky tedy prohloubit, ale já mám pro vás několik otázek. Jednak mi, eh, mě zajímá ta zelená ekonomika, která je na vzestupu podle vás od roku 2008 a která má tolik eh, pracovních míst a je tak konkurenceschopná. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli jsou konkrétní podniky nebo konkrétní technické inovace, které se vyznamenaly v tomto eh, sektoru. A druhá otázka se týká těch pěti klíčových oblastí, tedy klima, životní prostředí, energetika, e, doprava a e, zemědělství. Tak je některá z nich, která si žádá e, více pozornosti, tak abychom splnili cíle do roku 2050? Je některá priorita, do které by se politikové měli pustit s extra vervou? A další otázka je obecnější protože ta zpráva se prezentuje každých pět let, tak e, je v té zprávě nějaká konkrétní část, která vás obzvláště překvapila po těch pěti letech? Je tam něco, co se, co se vymyká a na co je potřeba brát speciální ohled? A poslední otázka, e, která ve mně budí trochu obavy, nebo možná vzbudí obavy, ale přesto ji položím e, Včelstva vymírají v mnoha zemích Evropské unie. A e, to je způsobeno několika příčinami. Je to koktejlový efekt různých chemikálií, postřiků, přestože máme moratorium na neonikotinoidy neonikotinoidy, tak zkrátka na včely působí celá řada faktorů. A mě by zajímalo, jestli je tady něco, co je zvláště důležité také pro e, obživu e, lidí, tak je, je zkrátka zapotřebí, aby už střelstva přežívala. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte, ale samozřejmě e, je zapotřebí také oslavovat agenturu pro životní prostředí, pro chemikálie, což učiním. Děkuji. Děkuji, pane Škrlec. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval za vaši zprávu. Je to skutečně skvělá zpráva. Nevím, zda bylo vaším záměrem, ale pokud to bylo vaším záměrem, ale pokud ne, tak si myslím, že byste měl skutečně rozeslat tuto zprávu všem vedoucím představitelům na národní úrovni, tak aby je to inspirovalo i pro národní politiky pokud, eh, se, pokud jde o tuto problematiku životního prostředí celé Evropské unie. Máme zde dvě úrovně problému a to je můj dotaz. Zde v Evropském parlamentu jednak se snažíme nějak přesvědčit Evropskou komisi o tom, aby implementovala to, o čem jste se zmínil, to, co je pro nás důležité do budoucna, kruhová ekonomika, zelená pracovní místa a tak dále. Druhá část problému, jakým způsobem bychom mohli zapojit naše občany do tohoto procesu. Na webových stránkách vaší agentury jsou dvě velice užitečné aplikace. Jedna měření znečištění hlukem, které představuje veliký problém. A já si myslím, že tyto aplikace by se měly spopularizovat, protože umožňují občanům zasílat různé informace, které se týkají měření, například pomocí smartphonu díky kterým bychom mohli uplatnit preventivní opatření. A pak je tam aplikace, která poskytuje informace o kvalitě ovzduší. Ovšem pro mnoho členských zemí jsou tato data vlastně neexistujícími daty. Znamená to, že v těchto zemích neexistuje žádný monitoring kvality ovzduší nebo nemají kontakt s vaší agenturou nebo prostě neposkytnou tato data včas, to je další dotaz. A Rovněž bych se rád zeptal, zda podobné aplikace plánujete i do budoucna, protože mladí lidé, především mladí lidé, v současné době využívají, používají smartfony, informační technologie velice vlastně na každodenním základě a tímto způsobem bychom mohli zvýšit povědomí mezi mladými lidmi a samozřejmě podporovat zelená pracovní místa a všechny ostatní věci, které jsou s tím propojeny. Pan Feličiny? Grazie Presidente, scusi, non avevo capito. Děkuji, pane předsedo, promiňte, nerozuměl jsem. Děkuji, pane řediteli, za skvělou zprávu, kde byla změna také půda. Rok 2015 je Mezinárodním rokem půdy, který byl OSN věnován tak cenému zdroji, který je zároveň neobnovitelný. V nedávné studii, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí, se píše, že eroze a znečištění půdy a pokles organické hmoty, to vše svědčí o snížení kapacity půdy. Ve zprávě se dále říká, že konzistentní evropská politika v oblasti půdy by poskytla rámec pro koordinaci kontroly půdy a boje proti jejímu znečištění. Evropská unie ale nemá žádnou strategii pro půdu. Ačkoliv ochrana půdy je zásadní pro zajištění zdravého životního prostředí v Evropě. Návrh komise z roku 2006 byl zablokován menšinou členských států, ale vzhledem k důležitosti tohoto tématu nemyslíte si, že by bylo vhodné znovu navrhnout strategii pro půdu, která by v případě nové blokační menšiny v radě mohla být přijata prostřednictvím posílené spolupráce. Další věc k elektromobilitě. Souhlasím s tím, co zde říkal kolega Matias Grote. Pokud máme tradiční mobilitu nahradit elektromobilitou, ale potom budeme pálit uhlí, tak je to horší než předtím. A další důležitý prvek, pokud tuto energii budeme schromažďovat do stávajících baterií, které vyžadují těžbu nerostů, které jsou škodlivé pro životní prostředí, tak to zase bude horší než předtím. Musíme ty stávající modely nahradit něčím, co bude skutečně udržitelné. Modrá ekonomika, ne modrá jako moře, ale modrá jako udržitelná, která má jako referenci přirozený, přirozené ekosystémy. Děkuji a nyní paní Grostet. Děkuji. Je pravda, že tento dokument je obzvlášť zajímavý a bude velmi užitečný pro nás, pro všechny. Ten návrh pro rok 2015 toho dobrého života pro naši planetu se sedmým rámcovým programem pro životní prostředí, to vše nesmí zůstat pouze sloganem. Samozřejmě známe odpor vůči změnám, víme, jaké problémy to může krátkodobě přinést i v hospodářských a průmyslových kruzích, protože vše samozřejmě se promítá do hospodářství. Já bych chtěla upozornit na otázku financování. Pokud chceme postupovat rychleji, potřebujeme finance. Pokud ne, tak to nebude fungovat. Financování. Víme, že veřejné orgány v celé řadě členských států už nemají peníze, už nemohou investovat. A zde tedy máme skutečný problém. Jak tedy zlepšit kvalitu ovzduší, kvalitu vody? Zlepšení kvality ovzduší. Znečištění automobily mě příliš netrápí. Jsem přesvědčena, že za deset let eh, ještě dosáhneme většího pokroku v oblasti zelených a nových technologií, takže to není problém automobilové znečištění, ale průmyslové znečištění, znečištění z vytápění, návrat eh, k energii z uhlí, to je katastrofa. A nemůžeme bránit členským státům, aby používali tuto energii. Takže musíme zajít mnohem dále v energetické účinnosti, ale také v čistém uhlí a tak dále. Takže tam potřebujeme financování. Jak si myslíte, že můžeme ovlivnit členské státy daňovými opatřeními? Vy jste hovořil o zelené fiskalitě, zelených daňových opatřeních, ale vůbec Evropskou unii obecně, aby se zohlednily tyto investice v rámci FAIS, e jak jste říkal, já si myslím, že je to velmi důležité. Zajímalo by mě, jak se na to díváte, jak vidíte kroky do budoucna. Děkuji. Děkuji, pan Balaš. Já budu stručný. Já jsem chtěl zdůraznit eh, jednu věc, kterou vidíme vždycky v reakcích, a to je to napětí, kterou, které vnímáme mezi průmyslovou budoucností Evropy a mezi ekologií, která je pocitována jako překážka. Můžeme to sledit, i když je to tedy problematické v oblasti energetiky. Ale je zde tedy otázka kruhového hospodářství. To je jeden z prostředků, který nám umožňuje říci, že produkt prožije několik eh, ekonomických životů a pokaždé každé bude recyklován, takže zde vznikne recyklační řetězec, výrobní řetězec, pracovní řetězec, vyprodukuje technologie, které budou užitečné pro všechny, dojde k lokalizaci pracovních míst a vrátí se zde dynamika územím, které ztrácejí svou konkurenceschopnost kvůli globalizaci. Z tohoto hlediska jsme zde měli směrnici, která už neexistuje kvůli Better Regulation. Pan Timmermans se zavázal, že do konce roku předloží návrh na toto téma. A ta směrnice se zaměřovala především na recyklaci odpadu, ale také na ekokoncepci. Můžete nám k tomu říci více? Vy nejste rozhodovacím činitelem, ale můžete nám určitě něco říci, abyste to osvětlil. A parlament bude dávat velký pozor a bude vyžadovat, aby velmi rychle byly přijaty závazky. Protože právě je jasné, že zde není rozpor mezi ekologií a průmyslem. Děkuji, pan Křip. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také chtěl poděkovat za prezentaci, která byla předložena v tom dokumentu, který je zveřejněn, takže jsme si ho mohli i přečíst. Velmi mě zaujal ten vztah nebo ta věc, kdy říkáte, že kritické zásoby mnoha surovin jsou mimo Evropu, jak jste říkal. Takže jak si s tím Evropa poradí ve své strategii surovin? Z minulého funkčního období si pamatujeme zprávu, která se týkala vzácných zemin. A na druhé straně se ukazuje, že existuje také zájem o suroviny, které se nacházejí v oblastech, které jsou velmi důležité z hlediska své přírodní hodnoty, ale ne vždy budeme mít vliv na potenciální správce těchto oblastí, takže mě by zajímal váš názor, který se týká zásob surovin v Arktidě. V minulém funkčním období jsme zaznamenali rostoucí zájem o především energetické zdroje v Arktidě. Některé státy, které nejsou členskými státy Evropské unie, už v této oblasti podnikly určité kroky. A potom životní cyklus produktů. Na jedné straně velmi lpíme na konceptu kruhového hospodářství, který už je tedy ve fázi realizace, ale na druhé straně víme, že životní cyklus celé řady produktů se velmi zkrátil. A mnohokrát a kvůli vysokým nákladům na výměnu některé drobné součástky, která je důležitá pro chod celého produktu, prostě nestojí za to vyměnit tu malinkatou součástku, ale vymění se celý produkt. A de facto ten produkt by mohl žít dále. A třeba značka Electrolux zatím ještě funguje v našem povědomí, protože ten produkt švédského výrobce to bylo synonymum dokonalé kvality. Ale teď je všechno takové modulové, těžko se to opravuje a z hlediska životního prostředí to znamená spotřebu surovin, spotřebu zdrojů. Takže je to takový rozpor. Životní cyklus produktů a kruhové hospodářství z vašeho pohledu. A pak je zde třetí věc, Otázka probíhajícího jednání v oblasti sféry volného obchodu a investice, tedy dohoda TTIP mezi USA a Evropskou unii. Tam jde nejen o produkci, o výrobu, ale také o dopad na životní prostředí, to jsou důležité body. A také v té zprávě se zde navrhuje myšlenka prosumerismu, což je velmi zajímavé také z hlediska možnosti tvoření pracovních míst v okolí velkých aglomerací, což může být zásadní z hlediska strategie 2020. To znamená tvorba pracovních míst, skoncování s vyloučením ze společnosti a tak dále. Není zde podle vás takový rozpor, kde vidíte v této věci jisté hrozby? Děkuji. Děkuji, vidím to kladívko které si připravujete, pane předsedo. Dobrá, děkuji. Děkuji také za celou řadu otázek, které poslanci položili našemu generálnímu řediteli agentury. A teď bych rád dal slovo našemu zástupci v radě, ve správní radě. Máme zde dva zástupce, profesor Michael Skolus a Christian Hee. Nevím, kdo z vás si chce vzít slovo. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych rád poděkoval za vaši důvěru a za to, že jste obnovili náš mandát, abychom vás a Evropský parlament zastupovali v předsednictvu Evropské agentury pro životní prostředí. Jsem velmi rád, že zde mohu být po této velmi bohaté diskusi a rád bych upozornil na několik bodů, které souvisejí s naší rolí a se zprávou. Pane předsedo, myslím, že tato zpráva odráží podle mého názoru velmi úspěšně a dobře očekávání, Evropského parlamentu a jeho ducha v tom smyslu, že přistupuje k environmentálním výzvám dneška a problémy, které se nahromadily mnohem systematičtějším způsobem na základě faktů a zároveň řeší hlavní příčiny, například výroba a spotřeba a způsob používání zdrojů. Dovolte, abych připomněl, že Evropský parlament vždycky žádal agenturu, aby prohloubila otázku spolehlivosti údajů, zpracování údajů, aby analyzovala a hodnotila politiky a aby analyzovala různé možnosti politiky v EU i mimo. Další strany předsednictvu ne vždy preferovali tento způsob práce a byli spíše skeptičtí. Nebo reagovali proti, stavěli se proti jakékoliv analýze politik nebo implementace těchto politik ze strany agentury. Jsme dnes velmi rádi, že jsou všichni spokojeni s prací agentury v tomto směru. Myslím si také, že naše stabilní a silná podpora agentury v tom, aby se rozhlížela i mimo hranice Evropské unie a aby také vedla globální agendu v oblasti trvale udržitelného rozvoje a také v otázce hospodářství, takzvaného kruhového hospodářství, to je věc, eh, která se velmi osvědčila. Ukazuje se i v diskuzi, že je to cesta správným směrem. A to samozřejmě bylo iniciováno i parlamentem v uplynulých letech. Získalo se to velkou podporu. A je to potrženo i v naší zprávě o stavu životního prostředí v roce 2015. Závěr je, že není možno tyto výzvy řešit izolovaně. Pokud jde o spolehlivost a transparentnost údajů, tato zpráva je velmi inovativní, umožňuje snadný přístup všech občanů a čtenářů zprávy k těm původním údajům, aby sami mohli vyhodnotit tyto údaje a aby mohli eventuálně i spochybnit interpretaci ze strany agentury. Jsme tedy velmi hrdí, že tato zpráva skutečně odráží očekávání a požadavky parlamentu. A konečně, pane předsedo, není třeba říkat, že efektivní řešení založená na systemických a komplexních přístupech vyžadují konzistentní dlouhodobé politiky a kroky, které budou podporovány na všech úrovních. Myslím si, myslím si že právě zde tento výbor a Evropský parlament jako celek musí sehrát důležitou roli ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi, protože kontinuita, jasnost a zdravý rozum jsou zásadní pro vedení politika přijímání rozhodnutí. V této zprávě a vůbec v práci agentury určitě máme pocit, že pragmatický přístup, který je někdy dokonce pesimistický, zároveň přináší potřebné prvky k tomu, aby bylo možno vést politiky velmi optimistickým způsobem. Děkuji. Uh, Děkuji. Chcete slovo? Možná jenom krátce bych doplnil eh, ze své strany, že eh, děkuji Evropské agentuře pro životní prostředí. Myslím si, že ty poslední tři roky byly eh, mimořádným zážitkem a jsem vděčný za vaši důvěru na další tříleté období. Chtěl bych vyzdvihnout jednu věc a to je ta e, ochota reagovat na všechny naše dotady, dotazy, e, které jsme kladli v rámci e, víceletého pracovního programu a také v raných fázích zprávy o stavu životní prostředí v Evropské unii a tak dále. Evropská agentura pro životní prostředí si vzala k srdci mnoho z našich připomínek a naše připomínky v podstatě souhlasí s tím, co jsme slyšeli dnes na této schůzi. Například jsme se eh, hojně vyjadřovali o potřebě zdrojové úspornosti a kruhového hospodářství a také jsme hovořili o posilování ekonomických argumentů eh, pro eh, environmentální politiku. A to, co jsme slyšeli dnes, je přesně ono. Eh, nové zaměření Evropské zprávy pro životní prostředí a já jsem za to velice vděčný a byl bych velice vděčný také za to, kdyby výbor Envy přijal některé z těch připomínek, které jsme připravili a kte, kdyby je schválil jakožto e, návrhy EEA. Jde tady o velice silnou a otevřenou spolupráci a já za ní děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo e, panu generálnímu řediteli Browningsovi, aby odpověděl, ale bohužel musíme dodržet 12 minut. Dobře, já se pokusím odpovědět na všech 94 otázek, které byly položeny, ale za prvé děkuji za pozitivní zpětnou vazbu a pozitivní komentáře ke zprávě. A chtěl bych zdůraznit dvě témata, o kterých poslanci hovořili. Za prvé jde o úplnou transparentnost a vysledovatelnost všech dat, na kterých se zpráva zakládá. Já jsem se teď soustředil na ta politická sdělení, ale ta vycházejí z důkladného monitorování životního prostředí v Evropě. V té zprávě je u každého tématu možné kliknout na mapu a otevře se okno se základními daty a tam si je můžete všechny projít. Takže ta transparentnost a vysledovatelnost je pro nás zásadní. A i v tom jsme, myslím, nejlepší na světě. Nenajdete žádný jiný region, kde 39 zemí eh, je ochotno se dělit o takto základní údaje. Takže to je opravdu příklad transparentnosti. Dále bych chtěl říct, říci, že tato zpráva vzešla vlastně z naší sítě eh, kontaktů, do které je zahrnut i Evropský parlament. Eh, u té syntézy jsme obdrželi přes 1500 komentářů což je poměrně vysoký počet na to, abychom je všechny zohlednili, ale myslím, že to výrazně posiluje legitimitu naší práce. Jedním z návrhů bylo představit tuto zprávu hlavám států. A já bych chtěl říci, že my e, oslavujeme jednotlivé země. 25 zemí Eh, požádalo o spolupráci, takže my tam půjdeme prezentovat naši zprávu a požádáme dotyčné země o zvážení relevantnosti pro jejich země, pak proběhne debata, bude ohlas v médiích, takže eh, můžu říci, že na to klademe důraz. Potom k těm konkrétnějším věcem. Mnoho otázek se týkalo implementace. Myslím, že v celé debatě o tom, jestli potřebujeme nové politiky nebo dodatečné politiky, nebo se musíme soustředit na implementaci, si myslím, že neexistuje jediná odpověď. U některých oblastí je jasné, že úplná implementace současné legislativy by byla velkým krokem vpřed. To platí pro biodiverzitu, pro rámcovou směrnici o vodě, kde dosáhneme dobré situace eh, pouze u zhruba 50% eh, eh, vodních systémů v roce 2015. Eh, další takové téma jsou odpady a tak dále. Celkově bych mohl říct, že konkurenceschopnost evropského průmyslu na globální scéně a vztahu s naší silnou legislativou, tak tady bych chtěl odpovědět takto. Za prvé, jsou určité hypotézy o takzvaném závodu ke dnu. A sice, že firmy utečou tam, kde je environmentální legislativa nejméně přísná. Já bych chtěl říct zcela jasně, že je velice málo důkazů, pokud vůbec nějaké, které by tomu nasvědčovaly. Když se firmy přesilují, je to z důvodu prac- eh, nákladů na práci, nákladů sociálního systému kvůli eh, přesycení trhu a Někdy je to také kvůli cenám energie. Nejsou žádné důkazy, které by svědčily o tom, že je to způsobeno legislativou životního prostředí. To většinou, ta, ta totiž většinou tvoří miniaturní část nákladů na provoz firmy. A většina velkých společností má vlastní pravidla pro životní prostředí, které aplikuje kdekoliv tam, kde působí. Takže to je potřeba si uvědomit eh, nejprve. Eh, dále, pokud jde o náklady na energii, tak tady nejde o eh, celkové náklady, ale o náklady na jednotku výstupu. A tady má Evropa velice energeticky účinnou ekonomiku velice zdrojově a, a energeticky účinný průmysl v porovnání například s USA nebo s Čínou. Musíme zkoumat produktivitu zdrojů a produktivitu energie a tím se nám naskýtá poměrně jiný e, obrázek. E, jenom takové číslo. Evropská, e, americká ekonomika je zhruba dvakrát energeticky intenzivnější než evropská na jednotku výstupu. Tady máme tedy výhodu, jestliže produkujeme energeticky účinnějším způsobem. Pokud jde o kruhové hospodářství a zelená pracovní místa, tak když se podíváte do naší zprávy, zjistíte tam, že považujeme za naprosto zásadní, aby balíčky zelené ekonomiky a kruhového hospodářství se vrátily a aby se vrátily v podobě, která by eh, dbala na zdrojovou účinnost. A tím se dostáváme k balíčku odpadů. Ptali jste se, co si myslíme o hierarchii odpadů. Je poměrně jasné, že eh, hlavní ambice se týkají eh, v počátku výrobního řetězce. Zmiňovali jste design, kvalitu produktu, míra zastarávání, která je plánovaná nebo není plánovaná. Jinými slovy, když něco navrhnete, tak po několika letech bude zapotřebí aktualizovat software například, nebo už to nepůjde opravit, nebo už součástky nebudou k dispozici a tak dále. Všechny tyto faktory považujeme za důležité pokud jde o kruhové hospodářství. Pak jsme ve zprávě zmínili také důležitost obchodních modelů, které se přesouvají od držení nebo vlastnictví směrem k službám. Někde už v některých částech Evropy existuje leasing na eh, chemikálie. To už tady už nejde o otázku technologií jako takových, ale spíše o přístupu k ním. Pokud jde o ty značné rozdíly v politice odpadů, o kterých tu byla řeč, tak to se netýká jenom odpadů. To vidíte všude, že jsou velké rozdíly mezi členskými státy a čím více je členských států, tím více se zvyšují ty rozdíly. A Evropská unie tyto rozdíly odstraňuje v podstatě na dvou úrovních. Jednak dává časové horizonty, dává členským státům a některým procesům více času a na druhé úrovni pracuje s různými cíly v obnovitelných zdrojích i v dalších politikách je zapotřebí brát v potaz kontexty jednotlivých zemích ale v těch celkových cílech se musíme posunout správným směrem. Jde tady v podstatě o nastavení rovnováhy mezi celoevropskými ambicemi a tím, aby všechny ovečky ve stádu jaksi následovaly tyto cíle. Protože je špatné, pokud si myslíte, že někoho vedete, ale nikdo za vámi nejde, tak nikoho nevedete, jenom jdete na procházku. A to je právě, o, o, to, o to jde v politice životního prostředí, o to, aby se ostatní přidali. Pokud jde o sociologii a roli hodnot a návyků spotřebitelů, tak k úžasu některých lidí, když jsem se, se objevily některé články, které spochybňovaly to, že by sociolog, a já jsem sociolog, měl vést agenturu pro životní prostředí. Tady jsou určitá napětí mezi tou politickou dimenzí a e, ekonomickou dimenzí. My jsme vlastně posílili naši vizi v, ve zprávě, e, provedli e, jsme výzkum spotřebitelských návyků, spotřebitelských hodnot a zpráva, bude, bude zveřejněna zpráva o roli e, informací, informovanosti, o roli médií a o změně spotřebitelských návyků. Takže to jsou témata, kterým se věnujeme. Modrá ekonomika. Samozřejmě, že je to velice seriózní, závažné téma, agenda. Stejně to platí pro zelenou ekonomiku, protože pokud nemáme silné mořské prostředí z dlouhodobého lízka, tak prostě ekosystémy v této oblasti ekonomiku nemůžete postavit, protože samozřejmě my víme, že v této oblasti mořského prostředí nám ještě hodně chybí ve srovnání s Um, životním prostředím na souši. Pokud je o Naturu 2000, socioekonomické, environmentální aspekty, farmáři, role člověka, jednotlivce, rozvoj venkova, lidské zdroje a tak dále. Někteří z vás se o tom již zmínili. My jsme v několika zprávách požadovali další integraci politik, pokud o environmentální klimatické cíle v rámci KAPu protože tato politika, tato společná politika, zemědělská politika samozřejmě, že je zaměřená na zemědělskou produkci, socioekonomické dimenze, směrnice o nitrátech, o rámcová dohoda rámcová směrnice o vodě Natura 2000 je orientována trošku jiným způsobem, ovšem my samozřejmě chceme, abyste byli benefity, abychom je tvořili tímto způsobem. Toto je záležitost, kterou jsme prosazovali několikrát a zdůrazili jsme to i v rámci našich zpráv týkajících se přírody, zemědělské problematiky a opětovně se tomu budeme věnovat v našich zprávách. Jistě je to valitní bod, musíme se snažit nějakým způsobem dosáhnout rovnováhy v této oblasti, aniž bychom ztratili ze zřetele samozřejmě zlepšení stavu přírodního kapitálu. To je zásadní, to chci zdůraznit. Půda. My netvoříme politiky. Naše agentura, já nemohu říci, potřebujeme směrnici o půdě. Ovšem i na základě našich zpráv je jasné, že půda hraje zásadní roli v rámci ekosystému a že hraje určitou asi nedoceněnou roli. Samozřejmě, že je to důležité pro potraviny, vodní cyklus, mnohem důležitější roli si uvědomujeme, kterou hraje v rámci uhlíkového cyklu, čili i fungování půdy v ekosystému je podle našeho názoru nesmírně důležité. Zda to vyžaduje novou směrnici či ne, to bych ponechal na zvážení politiku, to přesahuje náš mandát konkurenceschopnost zelené ekonomiky, konkrétní příklady toho, kde to funguje, například v oblasti energetické účinnosti. Mnoho našich společností jsou pionýry v této oblasti obnovitelné energie, chemický průmysl. I tam jsme dosáhli obrovských obrovského pokroku v oblasti energetické účinnosti biozaložená eh, chemická odvětví, dále je to doprava, naše odvětví automobilové, pokud je o recyklovatelnost, tam jsme skutečně dosáhli obrovského pokroku. Toto je skutečně celoplošně, bych mohl říci, velice silná část naší konkurenceschopnosti. A pokud jde o zapojení občanů, hlučnost, eh, znečištění moří, jiné problémy. Jistě, zapojení občanů je podle našeho názoru důležité pro vytvoření dobrého základu environmentálních politik. Zda chceme vytvořit další aplikace tohoto charakteru? Já dám odpověď, kterou nedávám ráda. Myslím si, že skutečně nemám reputaci člověka, který nějak neustále prostě si stěžuje, pokud jde o zdroje, nedostatek a tak dále. Ovšem my bohužel nemáme dostatečný rozpočet, každoročně přicházíme o zaměstnance. Naše agentury, naše zdroje v této oblasti jsou nesmírně omezeny, čili je to spíše otázka nedostatečnosti zdrojů. My jsme jedním z hlavních partnerů um, platformy uh, občanské v tomto ohledu, vědeckých aplikací. Snažíme se samozřejmě nějakým způsobem využívat tato data, poskytovat je uh, nezávisle na tom, kdo jiný pracuje na této oblasti. Ovšem my bohužel v této záležitosti nemáme dostatečné zdroje, tam jsme nesmírně omezení. A už, pane předsedo, se blížím ke konci finance. hodně veřejných prostředků v ekonomice že je. Klíčová otázka zní, jaká je, jak je ten směr makroekonomického charakteru, makrospolečenského charakteru, kterou bychom se měli vydat, strategické investice tři z pěti podmínek pro přístup k těmto finančním prostředcím je spojeno s efektivitou zdrojů, přírodním kapitálem, snižování uhlíku, inovace, fiskální systémy, tam jsme odvedli veliký kus práce, dále je to ten přesun zdaňování, to je jasná rozprava, která se týká i semestru, dotace, které mají negativní dopad na životní prostředí, to všechno tam je, čili ano, má to určitou politickou dimenzi, ty finanční prostředky, které jsou k dispozici. A dvě ještě drobnosti, ještě jednou ty zdroje, mimo Evropu, Arktická oblast. My tam připravujeme zprávu, která by měla být dokončena do konce letošního roku, podporovat naši strategii EU pro tuto arktickou oblast, je jasné, že je to nesmírně citlivá záležitost, citlivá otázka pro celou naši planetu, nejenom politicky citlivé téma, ale environmentálně citlivé téma. Je zde příliš málo řízení v této oblasti arktické, čili nějaké normy, standardy, regulační, to je na nízké úrovni zatím. A pokud jde o rozpočet této oblasti, pokud se chceme opravdu že pod těmi dvěmi stupni, tak máme více uhlíkových zdrojů v současné době, než těch, které bychom chtěli využít, pokud bychom chtěli zůstat pod těmi dvěmi stupni. Toto je pověd, nebo toto je informace, kterou máme k dispozici, jakým způsobem se to přetaví do nějaké regulace, to je otázka pro politiky. A jednání v oblasti obchodu, to vyjednávání, to byla poslední otázka. My zde máme opravdu velice malou roli, nemáme dostatečné zdroje, abychom se stali účastníky této rozpravy, abych mohlo říci, že my vlastně nejsme vůbec zapojeni v současné době do této rozpravy. V rámci naší zprávy jsme se snažili podívat na určitou rovnováhu importu, exportu, tetalizace naší mm, uhlíkové stopy. To všechno často je podmíněno obchodem, energie, zdroje, skleníkové plyny, využívání e, půdy a tak dále. Mohlo by to být samozřejmě dopad na celou rozpravu, ovšem my nejsme součástí této rozpravy. Promiňte, že jsem to nějak přetáhl, čas, který jsem měl k dispozici. Já doufám, že jsem nějak nerozesmutnil ty, kterým jsem se nemohl věnovat podrobněji. Budete-li chtít další informace, prosím, kontaktujte nás. My se vždycky snažíme opravdu reagovat. Relevantní informace vám jistě velice velice rádi poskytneme podrobnější informace. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní již velice rychle se musíme zabývat dalším bodem na našem programu, protože čas nás tlačí a je to stanovisko, které připravíme Budeme nyní projednávat návrh tohoto stanoviska. Jsou to záležitosti týkající se medikovaných krmiv, takže rovnou předávám slovo panu zpravodaji, panu navrhovateli, kterým je pan Linz. Prosím, máte slovo. <clears throat> Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo, za možnost představit vám své stanovisko týkající se nařízení o medikovaných krmivech. Nejprve se pokusím nějak seřadit nebo kategorizovat tyto eh, tato, krmiva. Nařízení o medikovaných krmivech je součástí e, balíčku o veterinárních léčivých přípravcích od komise. E, je pak je, je tu také nařízení o veterinárních léčivech, které e, zpracovává kolegyně Grostet a píše k ní zprávu. Potom je tu Potom jsou tu medikovaná krmiva kde eh, příslušným výborem je výbor Agri a my vypracováváme stanovisko. Potom ten balíček má třetí část, což je návrh nařízení ke zřízení Evropské agentury pro veterinární léčiva. Jakožto zpravodaj pro stanovisko výboru Envy eh, ohledně medikovaných krmiv je pro mě důležité zejména to, abychom eh, odhlasovali to, že na konci budeme mít koherentní legislativu Jde zejména o právní jistotu pro používání e, těchto krmiv a je velice důležité, abychom tam neměli e, různé rozdílné postupy v tom nařízení, pokud jde o nařízení pro e, veterinární léčiva a nařízení pro medikovaná krmiva. Je zapotřebí jasných a jednotných definic antimikrobiálních látek a také jasných definic definicí eh, jednotlivých způsobů podávání, eh, tedy terapeutické, eh, profilaktické a další. To je poměrně detailní a je potřeba to přesně definovat, o co v těch jednotlivých případech jde. Pokud ta nařízení budou vzájemně provázaná a budou spolu souviset, je důležité, aby také souhlasili hlasovací harmonogramy. Je zapotřebí také více sladit tyto eh, hlasovací časy. Já vítám eh, návrh komise, a myslím si, že je správné, abychom u medikovaných krmiv provedli harmonizaci na evropské úrovni, která eh, by měla být na poměrně vysoké úrovni. Volba právního eh, nástroje, tedy nařízení, je podle mě správná a zacílená, eh, protože ta stará směrnice, která pochází z roku 1990, eh, tím bude zrušena. Je to příležitost k posílení ochrany zdraví zvířat v Evropské unii, což je což také plní e, požadavky na dobré životní podmínky lidí, nejen zvířat. A je, protože je jasné, že tyto dva aspekty spolu úzce souvisí. O co detailně jde v tomto návrhu nařízení? Medikovaná krmiva, to jsou eh, zvířecí krmiva, eh, do kterých eh, jsou přimíchána, přimíchány léčivé přípravy, často antibiotika. Nejde o hotová léčiva, která se přidávají do pitné vody anebo která se přidávají do krmiva. Medikovaná krmiva hrají zásadní roli zejména u léčení velkých zvířat zvířat, jako je drůbež, prasata nebo e, e, ryby. E, u, takový, u dalších druhů jsou takováto, takovéto postupy nepraktické nebo dokonce nemožné. Komise chce, aby tyto předpisy platily i pro zvířata v zájmovém chovu, pro domácí zvířata, domácí mazlíčky. O co konkrétně jde? Jde o to, kdo bude smět přimíchávat medikované krmivo, za to budou moci být sami zemědělci, jak bude možné je namíchat. Tady jde o otázku kontaminace přes hranice a po jakou dobu budou smět být používána. Kromě toho je z návrhu komise jasné, že všechna medikovaná krmiva eh, se budou eh, rozdělovat podle toho, zda obsahují antimikrobiální látky anebo neobsahují. Jaké jsou cíle Samozřejmě ústředním bodem návrhu nařízení je problém příbý, nebo sílící rezistence vůči antibiotikům. Já si ale nemyslím, že bychom měli udělat tu chybu, že se soustředíme pouze na toto téma. Jde to také zvláště o inovaci, konkurenceschopnost a tak dále. Jde tady také o dostupnost medikovaných krmiv v celé Evropě. Já navrhuji eh, tak čtyři eh, různé eh, oblasti, kde je potřeba pozměnit návrh komise. Za prvé je to, jsou to ty definice, o kterých už jsem hovořil, definice antimikrobiálních látek, potom různých typů léčby, a pokusil jsem se také už s ohledem na hlasování a na pozice ostatních zpravodajů pokusil jsem se o to, aby to ve všech třech nařízeních bylo upraveno scéně. Navrhuji také zákaz, zákaz profilaktického používání eh, medikovaných krmiv, které obsahují antimikrobiální látky. Eh, to bych chtěl objasnit. Nasazení eh, antibiotik jakožto urychlovačů růstu je už od roku 2006 zakázán v Evropské unii. Různými pozměňovacími návrhy posilují e, úlohu veterináře, který je vlastně tou klíčovou e, osobou. E, tím posilují samozřejmě také jeho odpovědnost. A za druhé navrhuji, aby předpisy na medikovaná krmiva mohly být vydávány až po povinném vyšetření. Jde tedy také o návrh toho, jak dlouho budou medikovaná krmiva e, být přechovávána, jak dlouho můžou být používána. Komise navrhuje 14 dní od začátku terapie, já bych to zkrátil na 7 dní, e, tak jak je to e, u antibiotik, tam je také 7 dní, déle to není potřebné. Pokud jde o kontaminaci, tak tady navrhuji realistické, nicméně eh, ambiciozní cíle. Podle mého názoru musíme plně využívat současných technologických možností a domnívám se také, že eh, EFSA by měla specificky specifické prahové hodnoty i nespecifické prahové hodnoty pro kontaminaci nastavovat, eh, aby se tak předcházelo riziku. To jsou ty mé čtyři hlavní změny. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se na vaše pozměňovací návrhy až do 24. Eh, dubna protože hlasovat o této zprávě se bude 17. června. Děkuji vám. Děkuji a nyní můžeme začít se stínovými zpravodaji. Pan Zany. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve, jestli dovolíte, tak bych zopakoval a zdůraznil ještě to, že hovoříme o novém nařízení. Je to návrh nového nařízení a já osobně si myslím, že tento návrh i pozměňovací návrh jdou jedním směrem. To znamená, je to zdraví zvířat, ale i lidské zdraví a bezpečnost této oblasti. To je velice důležité. To znamená, že například teda zde budeme mít eh, kontrolu nad tím řetězcem, dodavatelů a samozřejmě, že tyto taková krmiva budou poskytována pouze po eh, souhlasu veterináře. Samozřejmě vítám návrh komise, musíme zde ovšem ale ještě přijít se změnami. Pan kolega Lins připravil velice kvalitní návrh stanoviska. Já jsem si jistý, že jistě dosáhneme další kompromisu v této oblasti. V některých oblastech již se nám to povedlo na tom prvním setkání stínových zpravodajů. A nyní pouze bych rád informovala výbor o následující věci. Nebudu zde opakovat ty body, které již kolega zmínil, ale ještě čtyři záležitosti, které bych rád připomněl. Myslím si, že medikovaná krmiva jsou samozřejmě důležitým způsobem podávání eh, eh, léčiv zvířatům. Druhá záležitost, o tom už jsem se zmínil, to je záležitost zdraví obecně. To znamená spojit to zdraví veřejné, lidské i zdraví zvířat. To vše musíme zabezpečit. Dále je to role veterinářů. To je nespochybnitelná záležitost. Tyto léčivé produkty by měly být dalším způsobem identifikovány tímto, v tomto ohledu. A čtvrtý bod se týká některých věcí, které již se týkají nařízení o veterinárních léčivech Některé sam, samozřejmě v tomto ohledu duplikace mm, v textu bychom mohli odstranit tímto způsobem. Stávající návrh podporuje výzkum, vývoj v oblasti medikovaných krmy. Vítáme to mm, za celou naší skupinu SAD. Těším se na další diskuzi s panem zpravodajem a samozřejmě i na příspěvky ze strany ostatních kolegů. Děkujeme, říká pan předseda EKR. Pan Nikolson má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo jeden z nejúčinnějších způsobů podávání veterinárních léčiv zvířat je právě medikovaná, jsou to právě medikovaná krmiva, musíme bojovat proti eh, chorobám zvířat tímto způsobem 25 let po té původní směrnici. V podstatě ještě pořád nemáme nová opatření, která by držela krok s technologickým pokrokem této oblasti a poskytla větší jistotu pro producenty, uživatele. Proto bych rád poděkoval zpravodaji za odvedenou práci v tomto velice důležitém dosie. Souhlasím s mnoha pozměňovacími návrhy, které se týkají například zvířat, která nejsou chována pro potraviny, na jas, rovněž ten rozdíl mezi jednotlivými formami léčení, léčby, to je velice důležité. A da, zároveň bychom měli udělat něco u těch limitů, které se týkají přenosu, které navrhuje v článku 7 komise protože jasně definované limity v této oblasti těchto látek asi jsou dobré pro právní jistotu, ovšem to jedno procento pro antimikrobiální aktivní látky, to podle mého názoru není proveditelné v praxi a ani to není nějak vyvážené s rizikem, která to sebou nese. Pokud chceme dosáhnout tohoto Prahu, této práhové hodnoty, tak bychom alespoň měli zavést další transiční přechodné období dosažení tohoto cíle, protože jinak skutečně si myslím, že odvětví nám to hodí na hlavu. Je zde ještě několik aspektů zprávy pana zpravodaje, ve kterých nesouhlasím, například čtrnáctka tam by to mohlo mít určité neočekávané dopady, nechtěné ve Velké Británii, ze které pocházím například, máme mnoho kvalifikovaných osob, které nemohou, eh, eh, nemohou v podstatě mm, vlastně eh, mm, Um, předepisovat, nebo mohou předepisovat uh, léčiva, um, um, nejsou to veterináři, protože pokud to teda omezíme pouze na veterináře, tak to v podstatě vlastně omezí možnosti pro chovatele a v podstatě vlastně to omezí i roli těchto kvalifikovaných osob, které mohou předepisovat léčiva veterináři. A dále je to sedmnáctka, preventivní využívání. Pokud, eh, když vlastně vystoupila komise, komisař v minulý týden také, tak vlastně hovořili o tom, že tento zákaz eh, má velikou podporu. Já osobně upřímně řešeno nejsem mezi těmito podporovateli tohoto návrhu. Samozřejmě, že využívání medikovaného krmiva pro podporu růstu by mělo být zakázáno, to je jasné, ovšem 17 podle mého názoru je příliš omezující preventivní využití by mohlo například, samozřejmě, mohlo by to vést k určitým chybám v této oblasti. Prevence podle mě ale v některých situacích je lepší než léčba, na to nesmíme zapomínat. Samozřejmě, že někdy to trvá několik dní, než dojde k tíženému účinku a varovné signály se mohou změnit klinické signály, například je to průjem u u uh, prasat, a pokud teda zavezíme tomuto preventivní užívání, tak v podstatě vlastně by to znamenalo, že bychom využili tato medikovaná krmiva občas příliš pozdě. Takže ještě jednou, pan zpravodaj odvedl skutečně kvalitní práci na tomto tématu, ovšem je zde několik oblastí, které ještě vyvolávají obavy, například v mém okrsku, ovšem samozřejmě, že budu s panem zpravodajem spolupracovat na nalezení řešení těchto problémů. Děkujeme, říká pan předseda.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 já už jsem v předchozích výměnách názoru říkal, že hodnotím celé to nařízení poměrně kriticky, protože že tam chybí e, ochota zavést nějaké cíle pro snížení používání léčiv a zvládně, zvláště antibiotika v medikovaných krmivech já hodnotím velice kriticky. E, komise v tomto bodě, myslím si, není příliš důsledná ve své strategii snižovat obecně používání antibiotik. Pan zpravodaj eh, nyní navrhuje eh, některé body, které budou zlepšením a já ho zcela podporuji. Eh, ten zákaz profilaxe musíme ještě jednou potvrdit. Eh, protože eh, naopak tady máme eh, deficit, pokud jde o profilaxi, který se někdy nazývá medicínským obratem. Další bod je metafilaxe. Já si myslím, že už u té definice musíme ten pojem mnohem přísněji vymezit. Je to, je to argument, že některé druhy zvířat nelze vůbec léčit jinak než prostřednictvím medikovaných krví. E, což ale e, tak úplně není pravda, protože u e, větších zvířat, jako jsou prasata, je potřeba ten systém kriticky přehodnotit já si myslím, že metafilaxe by neměla být tak často používána, jako používána je. E, role veterinářů je důležitá, posílit ji je správné, ale myslím si, že bychom se měli kriticky zamyslet nad tím, že veterináři také v některých systémech profitují z toho, že medikovaná krmiva e, prodávají a to tež se týká i veterinárních přípravků. Takže je zapotřebí striktně oddělovat ty, eh, kteří eh, píší předpisy a ty, kteří z toho potom mají zisk. Současné prahové hodnoty jsou příliš vysoké. Myslím si, že by měly být menší a že by mělo být povinné, aby byly menší. Zvlášť když si uvědomíme, že když se transportují, když se prostřednictvím transportu může nemoc přenést z jednoho podniku do druhého, takže například u, mohou, mohou vznikat problémy při těchto situacích a také to zkrácení lhůt je e, určitě rozumné. 14 dní je příliš mnoho, e, na 7 dnů by se dalo přistoupit. Takže podle mého názoru pan zpravodaj jde zcela správným směrem u tohoto návrhu. Základní problém pro nás zelené je, že e, celá tato snaha je podle nás pomílená a proto je potřeba naložit s ní co nejlépe. Souhlasím ale se zpravodajem, že je potřeba využít nabízené příležitosti, abychom vytvořili přísnější omezení. Grazie, prezident. Beh, noi da una prima lettura... Děkuji, pane předsedo. My po prvním čtení vítáme návrh nařízení o medikovaných krmivech, především pokud jde o část týkající se ochrany lidského zdraví. A doufáme, že do těchto opatření se promítnou jistá pravidla, která už jsme měli v naší zprávě o antimikrobiální rezistenci. Naše stanovisko je známe. Byli bychom rádi, kdyby jak u zvířat, tak i u lidí, byly tyto terapie individuální a ne skupinové. Proto tedy plně souhlasíme také s přístupem, který by byl zaměřen na omezení, co největší omezení, pokud možno zákaz profilaktického používání. Pokud jde o antimikrobiální látky, tak musí být omezeny na minimum a je třeba zintenzivnit boj proti rezistenci. Měli bychom si stanovit na národní úrovni cíle, které by byly měřitelné, pokud jde o používání antibiotik v krmivech pro zvířata. Používání medikovaných krmiv by mělo být zakázáno, pokud jde o krmivo, které má podporovat růst, měli bychom bojovat proti těm, kteří se snaží tato pravidla obejít a veterináři by měli být jediní, kdo bude zodpovědný za předepisování medikovaných krmiv a veterinárních léčiv. V tomto smyslu bychom měli do legislativy zanést jasná pravidla. Veterináři by zároveň neměli předepisovat i prodávat antibiotika. Pokud jde o použití off-label, i v tomto případě bychom se v krmivech měli vyhnout používání těchto off-label, alespoň bychom měli mít seznamy eh, s cíly na snižování. Pokud jde o ta 3% reziduální hodnoty, to je také možno snížit a také pokud jde o čas předepisování, souhlasím, že by to mohlo být zkráceno na jeden týden, ale je třeba provádět monitoring, kolikrát se opakují tyto předpisy, aby zde nedocházelo k anomálním, anomálím, aby zde nedocházelo k opakovanému předepisování. Děkuji. A nyní máme 10 minut. Mám pět žádostí o slovo. A také musíme ponechat čas komise, aby mohla reagovat. Takže se snažíme omezit ten čas opravdu na minimum. Paní Grostet. Já se pokusím být velmi stručná, pane předsedo. Především děkuji Norbertu Lincovi za jeho skvělou práci toto nařízení plně souhlasí, nebo tedy souvisí s veterinárním nařízením pracovali jsme ve velmi dobré spolupráci. Jde o harmonizaci používání Eh, medikovaných krmiv, zajištění bezpečnosti pro lidské zdraví, souvisí to také se živočišným zdravím. Eh, klíčová otázka je rezistence vůči antibiotikům. Je třeba opravdu bojovat proti této metle pro lidské zdraví, pro veřejné zdraví. A stanovisko pana Lince navrhuje lépe eh, definovat v pozměňovacích návrzích 8, 9 a 11 profilaxi a tak dále. Já to také zohledním. Navrhuje se zde zakázat profilaktické používání antibiotik v medikovaných krmivech. To je věc, kterou zcela podporuji, začlením to do své vlastní zprávy, která se týká používání antibiotik ve veterinární medicíně. Já bych chtěla, aby tyto dva texty byly v plném souladu, dobře jsem se vyslechla i stínové zpravodaje, myslím si, že je třeba opravdu eh, regulovat roli veterinářů, pokud jde o předepisování a prodej léčiv, tam si musíme dát opravdu velký pozor. Já sama ve své zprávě také podporuji tento přístup. Nebudu hovořit už déle, ale důležité je, abychom opravdu sladili svůj přístup a myslím, že v současné době tak to vypadá. Děkuji. Děkuji, paní Gutaland. Tak se Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, jenom eh, krátce chtěla přispět svou troškou. Nejprve si myslím, že bychom měli brát vážně to, že každý rok v Evropě umře 25 tisíc lidí vzhledem k tomu, že antibiotika nemají eh, patřičný účinek. A otázka zní, jak zajistit, nebo jak bojovat proti antibiotikální rezistenci. Já bych chtěla zdůraznit, že tu jsou alternativy, o kterých se také hovořilo v této debatě v případě podávání krmiv zvířatům je alternativou vypracovat lepší pravidla pro ochranu zvířecího zdraví, protože můžou se dostavovat efekty eh, podle toho, eh, kolik antibiotik se podává v krmivu zvířatům. Pokud by byly standardy například pro limitní velikost zvířat, tak aby zvířata také měly větší životní prostor a tak eh, potom, když, když, když zvířata budou mít lepší podmínky, eh, tak eh, bude méně těchto chorob a k tomu tedy je zapotřebí zlepšit životní standardy zvířat. Děkuji, paní Schreier-Pirk. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden v Nizozemsku nám bylo řečeno, že snížení o 60 pokud je o užívání antibiotik, už eh, teď je možné. Nicméně je třeba, aby dobytek se i nadále těšil dobrému zdraví, takže je třeba zachovat rovnováhu. Aby i lidé zůstali zdraví, tak je nutné, aby i dobytek byl zdravý, aby i zvířata byla zdravá a aby měli dostatek krmiva, takže je třeba najít rovnováhu. A někde to působí problémy. My tu situaci sledujeme, ovšem je třeba zohlednit také ekonomickou realitu. A navážu na to, co říkal pan Nicholson, já jsem také pro boj proti rezistenci vůči antibiotikům, ale musíme také vzít v úvahu podmínky v terénu uchovatelů. Máme zde velkou zodpovědnost v tomto smyslu. Dvě otázky. Pokud jde o situaci, který, která se týká koksidiozy, tak to je jedna věc. A druhá věc, jaké jsou výhody a nevýhody. Pokud jde o pro a proti, zahrnuli jste to do eh, vaší analýzy? Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme také srdečně pánu zpravodaji za jeho zprávu a vítáme to, že e, bude vypracováno toto nařízení tak, aby se ve členských státech jednalo všude stejně. Nicméně e, ďábel se skrývá v detailech a definice hotového e, léčiva a krmi, nebo hotového krmiva by měla být zajištěna, aby se to odlišovalo od hotových léčiv, které se pouze přidávají do krmiva. Samozřejmě chceme všichni, včetně zemědělců, snižovat eh, rezistenci vůči eh, antibiotikům a myslím si, že v tomto nařízení jsou ještě některé eh, potenciály pro spory, které je potřeba kontrolovat. Bude muset každý zemědělec, který e, přidá do krmiva nějakou souča- součást, nějakou složku, bude muset takový zemědělec mít certifikát? Pokud ano, kdo to bude v členských státech kontrolovat? Já znám eh, ze svých okruhů, odkud působím, že pro celý region eh, Bavorska je k dispozici pouze devět potravinářských kontrolorů. A pokud by každý zemědělský podnik musel mít certifikát, eh, tak mám velké výhrady vůči tomu, jak zdá to v Evropě implementovat. Děkuji, Pilar Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Chci poblahopřát zpravodaji a také říci komisi, že mi ten návrh připadá dobrý. Jak velmi dobře říkala paní Groste, toto nařízení zcela eh, souvisí s používáním léčiv eh, ve veterinární medicíně, musíme být konzistentní a nesmíme zasahovat do toho druhého nařízení. Například pozměňovací návrh číslo 3, který říká, že se nesmí dovolit profilaktické používání. V nařízení paní Grostet říká, že to změní, ale nařízení o veterinárních léčivech tento zákaz nezavádí. V každém případě, pokud je to třeba zakázat, tak to musíme udělat v tom druhém nařízení, ne tady. Kromě toho musíme mít vždycky příležitost profilakticky použít tato léčiva, když to doporučí veterinář. Pokud je o pozměňovací návrh 5, to je pole působnosti, myslím si, že mnohem jasnější je návrh komise než pozměňovací návrh zpravodaje. Pokud jde o e, definice pro terapeutické a profilaktické používání a tak dále, těch osm e, pozměňovacích návrhů, kterých se týkají definic, tam si myslím, že to spíše vlastní tomu druhému nařízení, ale pokud to bude v obou nařízeních a bude to v souladu, tak žádný problém, zopakujeme to tež. Potom čas léčby, to bude rozhodovat veterinář a ne nějaké nařízení. A potom je také nutné vyjasnit, co znamená rutinní profilaxe. Protože v antiparazitním v antiparazitních eh, terapiích je nutné provádět očkování a to zakázat nemůžeme. To bude také záviset eh, na veterinárním lékaři, který vystaví recept. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi paní Pungelíny. Prosím, eh, vaše reakce. Grazie, signor Presidente. E děkuji, pane předsedo, a děkuji především zpravodaji a tomuto výboru za předložený dokument. S velkým zájmem jsme si přečetli tento dokument a jsme i spokojeni s těmito prvními reakcemi, protože jdou v podstatě stejným směrem a je zde i stejný přístup jako v tom našem původním nařízení, našem původním návrhu. Jedním z našich cílů bylo regulovat používání veterinárních léčiv při podávání medikovaných krmiv Pokud jde tedy, nebo tedy v zájmu snižování rezistence vůči antibiotikům. Společný cíl je tedy velmi jasný. Nechceme se od tohoto cíle odchýlit. Jak už jsem říkala při prezentaci na výboru pro zemědělství, z důvodu zdraví našich zvířat a nebo tedy zdraví našich zvířat je důležité i z hlediska veřejného zdraví. To je tedy hlavní cíl a měli bychom tedy k tomu použít eh, validní nástroj, který tímto navrhujeme. Nesmíme zapomínat ani na ekonomické důvody, které jsou zatím naším eh, přístupem pokud jde o veškerý chov hospodářských výřad. Takže je třeba zohlednit i tyto další aspekty. Děkuji opravdu za tento přístup a jsme otevřeni návrhům, které jste nám předložili. Jen abych eh, chvilečku vstoupila na, do diskuze nebo reagovala na otázky, které zde zazněly a požadavky, které zde byly předloženy. Zopakuji, že nemáme problém rozšířit například eh, používání, které se zde navrhuje, medikovaných krmiv a pravidel nejen na zvířata, která jsou zdrojem eh, potravy pro člověka, ale také na mazlíčky, abych tak řekla. To tedy nejsou zvířata, která by byla hlavním cílem, ale je třeba je také vzít v úvahu, vzhledem k tomu, že tato zvířata čím dál častěji žijí eh, v naší blízkosti, tak eh, uplatňování těchto pravidel je ve vztahu právě k těmto domácím mazlíčkům také velmi důležité, takže nevylučujeme tuto možnost. Zaznamenala jsem také určitý zájem o definice té definice, dobře, je třeba vyjasnit. Někteří z vás říkají, že by bylo lepší vyjasnit je v tom druhém nařízení. Obě dvě tato nařízení, to znamená nařízení o veterinárních léčivech a toto nařízení jsou úzce propojená. Takže my regulujeme, upravujeme jednu část veterinárních léčiv. Já si myslím, že to by byla skutečně skvělá myšlenka. Takže i v tomto případě nejsme proti tomu, že bychom zde měli tento přístup, že by ty definice tedy byly v tom druhém nařízení, v nařízení o veterinárních léčivech. Myslím, že by to usnadnilo trošičku práci všem stranám. Historicky, teď už můžeme hovořit o historii, protože ta směrnice už slaví asi 30 let, tak historicky jsme měli řadu produktů, které byly explicitně povoleny k tomu, aby byly používány v medikovaných krmivech a chceme, aby to bylo takto i v budoucnosti. Protože i v tomto případě nechceme, aby produkty, které jsou určeny pro používání v pitné vodě, nebo k tomu, aby byly rozptýleny na povrchu těch krmiv, pokud chcete pokračovat, musíte pokračovat anglicky, protože tlumočníci odcházejí, říká předseda. You, <laughs> no, I, I try to, to finish because apparently it's quite late. But what I, I would like to say is uh, for this kind of uh, uh, mm, VMP explicitly authorized for you to be used in uh, um, medicated feed should be uh, a specific authorization. That should be done and developed